nemůžeme se zříci naší zodpovědnosti a nevít vůbec vstříc jejím aspiracím. Děkuji. Grácie. Děkujeme. Milí kolegové, musím vás informovat o tom, že na intraparlamentárním setkání nebo v rámci tohoto našeho setkání zde máme na návštěvě eh, zástupce Číny, a oslavujeme tím 29. výročí našeho meziparlamentního setkání s čínským parlamentem. Ráda bych přivítala všechny členy této delegace mezi námi. Je to pan Cha pek který je místopředsedou výboru pro zahraniční záležitosti Národního shromáždění Čínské lidové republiky a pan Crescencio Oliverini, který je poslancem Evropského parlamentu a spolupředsedají tomuto meziparlamentnímu schromáždění. Evropský parlament je nesmírně potěšen tím, že tento dialog pokračuje, že k němu dochází a doufáme, že toto setkání posílí vztahy mezi našimi parlamenty a zároveň nám umožní podívat se na mnoho záležitostí ve společném zájmu mezi EU a Čínou. Ráda bych popřála šéfům těchto delegací úspěch v jejich jednání a doufám, že to přispěje k dalšímu zbližování mezi našimi dvěma institucemi. Děkuji. Ora. A nyní <clears throat> poprosíme za NGL. Slovo má pan Scholz, dvě a půl minuty. Prezidenten. Paní předsedající, paní vysoká představitelko a místo předkyně komise, diskutujeme v Evropském parlamentu pravidelně o vztahu mezi Evropskou unii a Ruskou federací. Já jsem ve jménu své politické skupiny tento společný návrh usnesení Evropského parlamentu i veš, veškerou tu omezenost těch um, informací, které tam jsou, jsou, tak jsem ho podpořit. Ale rád bych k tomu doplnil ještě jednu věc. Byl to první summit po, té, po vstupu e, v platnost Lisabonské smlouvy. A právě z tohoto důvodu doufala ruská strana, že Evropská unie bude odhodlanější, rozhodnější, protože pro Ruskou federaci je Evropská unie nad přirozeným strategickým partnerem, e, ke kterému Rusko pojí také společné hodnoty. Například e, v únoru 2010 Evropská Rusko Rusko ratifikovalo eh, umluvu jakožto poslední ze států. Byla to umluva Rady Evropy a tím ukázalo, že sdílí hodnoty Rady Evropy. Samozřejmě jsou zde důležitá témata, jakožto um, odstranění vízové povinnosti. Ta vyjednávání trvají již mnoho let a stále ještě jsme nedospěli ke konkrétním výsledkům. A já samozřejmě stílím eh, ten názor, že samozřejmě pokud jsme tedy navrhli partnerství pro modernizaci, že to byl krok směrem ke strategickému partnerství, ale z mého pohledu to nestačí. Zejména proto, protože Centrum pro evropské reformy by mohlo například poskytovat technologie pro projekty, ale neposkytuje je pro projekty, kde se podílí členský Rusko. Já si myslím, že zde je Evropská unie krátkozraká, protože zde vidím velké možnosti pro spolupráci, zejména pro malé a středně velké podniky a tímto způsobem je možné právě podpořit důvěryhodnost. Proč tedy je zde tak málo obsahu. Z mého pohledu je to tak, že největším výzvou pro obě strany a největší výzva je překonání nedostatku vzájemné důvěry, protože máme příliš mnoho rétoriky, často ale chybí vážné, seriózní projekty, které by vlastně opravdu byly ve všech oblastech společenského, ekonomického a kulturního života a tímto způsobem přispěly k vytvoření důvěry. A ještě jedna podnámka, energetika a životní prostředí jsou centrálními aspekty pro konstruktivní spolupráci tak, aby Evropská unie a Rusland mohly překonat své problémy. Často hovoříme o energetice jakožto o strategickém instrumentu spolupráce a o, jakož, jako o pozitivním příkladu pro důvěryhodnost. Ovšem právě v energetice máme příliš mnoho nepochopení a proto si myslím, že zde bychom měli zásadním způsobem zakročit. Děkuji. Děkuji. A nyní za Evropskou svobodu a demokracii pan Provera. 1,5 minuty. Děkuji, paní předsedkyně Rusko. Bude představovat nesmírně důležitého strategického partnera pro Evropskou unii. A proto je tak důležité, abychom dospěli k ucelené dohodě o spolupráci. Je to priorita evropské zahraniční politiky, protože by tak vzniklo fórum pro spolupráci ve všech oblastech. Tady mám na mysli například bilaterální obchod, liberalizaci vízového styku, boj eh, s terorismem a organizovaným zločinem, eh, boj s klimatickými změnami a velmi naléhavé záležitosti, jako je například iránský jaderný program, mír na Kavkaze a Blízkém východě. V oblasti energetiky bude muset Evropská unie odložit některé své předsudky a bude muset postupovat inteligentněji a konzistentněji. Pokud chceme vyřešit problém dodávek energie, musíme si uvědomit přidanou hodnotu programu South Stream, který zajistí bezpečný přísun energie, která bude tak důležitá pro hospodářskou obnovu v příštích letech. A ve stazích s tak důležitým partnerem jako Rusko musí Evropa postupovat na dvou kolejích. Na straně jedné řešit otázku hodnot a ideologie. Na straně druhé ovšem jednat prakticky ohledně vztahu mezi dvěma státy. Děkuji vám. A nyní na, za nezařazené pan Le Pen. Madame la présidente, madame la haute représentante, je me félicite. Vážená paní předsedající, vážená vysoká představitelko, jsem velice rád, že došlo k nové dynamice v rámci našich vztahů, že došlo k další pragmatické záležitosti v rámci tohoto partnerství pro modernizaci. Rusko je geopolitickým partnerem, na který nesmíme zapomínat, proto jsem nesmírně rád, že došlo i k konkrétním návrhům v oblasti řízení krizových situací. Několik poznámek. Samozřejmě, že my zdůrazňujeme mm, naše hlavní hodnoty, které chceme dosahovat. Ovšem, bohužel některé z nich jsou v rámci energetických záležitostech trošku podkopávány, především pokud jde i o východní partnerství. Dále, pokud jde o silný postoj některých, členských některých členských států, pokud jde o odsuzování lidských práv, zdá se, že odsuzujeme pouze Rusko. Já si myslím, že když hovoříme o Číně, tak, je, tak jsou tyto postupy eh, mnohem menší, nejsou až tak rozsáhlé, i když Čína opravdu, eh, opravdu nedodržuje žádné podmínky, pokud jde o sociální záležitosti. Dále nesmíme zapomínat na to, že eh, úsilí Ruska v současné době v podstatě eh, představuje určitý marxistický přístup, který v podstatě eh, své lidi uzavírá v tomto kruhu jsou zde nedostatky, které Rusko bude muset ještě řešit. Ano, měli bychom mít trošku umírněný přístup, pokud jde o e, uplatňování našich vlastních, našich vlastních e, podmínek, našich vlastních e, požadavků na tuto část Evropy. Nesmíme zapomínat na to, že nesmíme že musíme být schovývaví právě v této oblasti velice často dochází eh, i k tomu, že v podstatě v současné době všechny ty, všechny ty plány, které měl pan Gorbačov, eh, už nejsou realitou. Ovšem, nesmíme zapomínat na to, že kde dochází i k novým požadavkům v této oblasti, například eh, o, eh, pokud jde o odkrytí jejich tajných archivů a informací, které jsou v těchto archivech k dispozici. Vidíme, že dochází k opravdu k obrovským překvapením, realitě, která se dotýká studené války a opravdu mm, informace eh, o tom, jak opravdu vypadala minulost v té době a jaké byly projekty nebo plány eh, v minulosti. Samozřejmě, že jsme svědomí toho, že vztahy s Ruskem jsou důležité, je to strategický partner, ovšem musí to být vzájemné, vzájemné výhody, je to země blízká, máme zde společné zájmy, hm, máme čelíme společným rizikům. Samozřejmě nesmíme na to zapomínat. Děkuji. A nyní má slovo, mají slovo další poslance a poslankyně. Prosím, držte se eh, mm, přiděleného času paní Omen Reuten. Vážení kolegové, paní Eštnová, V první řadě bych chtěla poděkovat kolegům, kteří ukázali a zasloužili se o to, že máme jasné, jednoznačné usnesení. Paní Ešnová, v našem usnesení máme celou řadu kritických poznámek k summitu. A jak to již řekli někteří předřečníci, i my jsme toho názoru, že ty hubené výsledky mají příčinu v tom, že Rusko má větší zájem o bilaterální spolupráci než o spolupráci s Unií. A navíc se k tomu přidává i skutečnost, že nehovoříme jedním hlasem. Jak tedy vidíte spolupráci na tomto summitu? Máte pocit, že jste tam mohla pohovořit evropským hlasem a ještě několik dalších otázek. Hovořilo se vůbec o dohodě o partnerství na tomto summitu? Já si myslím, že je důležité, abychom měli právě závaznou smlouvu, která by zašla dál než takové ty dohody, například o energetice. Takováto dohoda o partnerství ovšem musí obsahovat i demokracii a lidská práva. A chci se tedy zeptat, má pro vás takováto smlouva o partnerství prioritu pro vás a pro Rusko? dohoda o partnerství, o modernizace. Já si připadám jako členka parlamentu jaksi vyloučena z toho. Samozřejmě je možné uzavírat dohody o spolupráci, ale co se týče modernizace, tak zde není zcela jasné, co to vlastně je. Já bych bývala ráda s vámi hovořila o té iniciativě před summitem, protože co se týče modernizace ruského hospodářství, tak eh, tam jsme toho mínění, že právě nyní s ohledem na VTO a na potírání korupce je tedy potírání korupce mnohem důležitější. A co se týče eh, té nové modernizační agendy, tak musím říct, že ta neodpovídá tomu, co jsme již eh, dříve E, vlastně pokryly těma, těmi čtyřmi oblastmi spolupráce. Takže já jsem opravdu toho názoru, že se musíme více zasazovat o politiku lidských práv. Vy jste e, to částečně učinila, předložila jste některé změny a já si myslím, že je důležité o nich diskutovat. Je mi opravdu líto, ale musím vám odebrat slovo, protože není možné takto překračovat řečnickou dobu, dokonce o 40 sekund. Nyní má slovo pan Svoboda na minutu a půl. Děkuji, paní předsedající. Paní vysoká představitelko, děkuji vám za vaši zprávu, která byla velice jasná a otevřená a která ukázala, jak důležité je mít s Ruskem partnerství. Já bych si přál, abychom měli strategické partnerství s Ruskem. Ovšem musím podotknout, že Rusko je partnerem, který nevždy dodržuje veškeré dohody a smlouvy. Například, co se týče Gruzie, to, eh, to bylo velice ožehavé, měli jsme tam ty aktivity, měli jsme tu poslední válku a když se podívám právě na to, jak se Rusko chová, tak nedodržuje dohody s Gruzií a Toto oslabuje pozici Ruska a také oslabuje možnosti Ruska eh, jednat mírovým způsobem v tomto regionu. Když se podíváme na situaci v Kyrgyzstánu, to je velice kritická situace a zde by bývalo bylo jistě na Rusku, aby nějak pomohlo stabilizovat eh, tu situaci a vyřešit ty problémy. Bohužel nebo díky tomu naštěstí tedy Rusko řeklo, že to chce udělat ve společnosti s o, společně s OSN a v tom musíme Rusko potvořit. Chceme Rusko jako strategického partnera, ale Rusko musí dodržovat naše společná pravidla, která jsme vyvinuli v rámci OSN a Rusko musí také dodržovat dohody, které má s Evropskou unii. A poslední poznámka, jsem velice rád, že zde existuje pozitivní vývoj mezi vztahu mezi Ruskou a Ukrajinou, eh, Ruskem a Ukrajinou. Ovšem, to nás, nám nesmí bránit v tom, že my jako Evropská unie chceme zlepšovat vztahy s Ukrajinou, protože obojí nejde proti sobě. Děkuji. Děkuji a na jednu minutu a 30 sekund má slovo pan Lambsdorff. Paní předsedající, to, co právě řekl pan Svoboda, je i postojem naší frakce. My si přejeme strategické partnerství s Ruskem, ale jsme toho mínění, že ho nemáme, protože ten hodnotový základ, který právě nestílíme s Ruskem, nedovoluje zřízení strategického partnerství. Ale doufám a věřím, že jste máme jakési známky naděje a to je velkou šancí právě pro vás, paní Baronko, protože váš předchůdce ji pravděpodobně neměl. To, co vidím v Rusku, je jakási v uvozovkách západní politika, která je konstruktivnější než to, čeho jsme byli svědky v minulosti. Například zde máme ten eh, spor hraniční s Nurskem v, Arkti, v Arktidě. Tam eh, to je velice úspěšné. Pak je to ta dohoda s Ukrajinou o Sevastopolu a pak jsou to ty dodávky plynu. I to jsou velice dobré kroky, které pravděpodobně eh, i stabilizují dodávky plynu v Evropské unii. A pak spolupráce s Polskem, která souvisela s tou strašnou tragédií ve Smolensku. I toto jsou velice pozitivní kroky. A eh, musím říci, že opravdu nešlo očekávat, že by ruská státní televize opravdu dvakrát vysílala ten důležitý film, který se týkal Katyně. I to, toto všechno mě plní naději a já si myslím, že ta v uvozovkách zápasní politika ukazuje, že Rusko již pochopilo, že jeho pravé problémy jsou na jihu a na východě. Kyrgyzsko zde již spadlo, také Irán. A samozřejmě zde máme i to, jak Rusko hlasovalo v rámci OSN, v rámci rezoluce o Iránu. Já si myslím, že je opravdu můžeme doufat, že ty vztahy se zlepší a že pokročíme směrem ke strategickému partnerství. Děkuji. La parola. Děkuji. A nyní má slovo paní Hautala na minutu. Děkuji za slovo. Ráda bych poděkovala vysoké představitelce Evropské unie a všem, kteří cestovali do Ruska, kteří neustále bojují za lidská práva a jejich dodržování. Jsem nesmírně ráda, že hovoříme o tomto tématu, ovšem máme zde několik obav, pokud je o usnesení, o kterém budeme hlasovat zítra. Je zde několik prvků, které by měly do tohoto usnesení být zahrnuty dochází k různým kontraktům mezi parlamentem, radou, komisí a myslím si, že to je právě způsob, kterým bychom měli pokračovat v naší práci. Paní Valstromová hovořila o konkrétním případě eh, o konkrétních případech v oblasti lidských práv Asana Levárnický a další dva případy, o kterých už se zmínila, o kterých hovořila s ruskými kolegy, to jsou právě příklady těch lidí, kteří bojují za lidská práva a kteří v tomto boji přišli o život. Nesmíme zapomínat na to, že v Rostově na Donu, tam, kde probíhal eh, summit, byly zakázány demonstrace. To byly lidé, kteří bojovali za dodržování článku 31 v rámci ruského zákonníku. Děkuji. La parola all'onor... Děkujeme. A nyní pan Kurský, jedna minuta. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Moskva si je vědomá toho, že pokud nebude modernizovat přístup k západním technologiím, takže nebude schopna dosáhnout um, průměrného rozvoje úrovně v Evropské unii. Ovšem výsledek samitu je podle mého názoru nedostatečný a bude tomu tak až do té doby, než, Evropská unie skutečně zaujme velice jasné, silné stanovisko a bude podporovat konkrétní hodnoty. Proto toto nové partnerství s Ruskem, o kterém hovoříme, by mělo zahrnovat konkrétní doložky o lidských právech. Měli bychom velice jasně říci, že Rusko s námi nebude moci spolupracovat, pokud nezlepší dodržování lidských práv na své půdě. Proto nevím, proč jsme nereagovali na demonstrace, které proběhly v Petěrburku nebo v Moskvě. Přece nestačí pouze dávat Sacharovi ceny udělovat, musí po našich slovech následovat činy. Děkuji. Děkuji. A nyní dostává slovo pan Belder na minutu. Děkuji, paní předsedající. Od dob Petra Velikého žijí Evropa a Rusko nebo uplatňují Evropa a Rusko pojem modernizace rozdílným způsobem. Jednak se máme ten materiální příspuch a na druhé straně zde máme jakousi obsáhlou reinterpretaci. To se právě ukázalo po samitu EU-Rusko v Rostově na Donu. Zde došlo k podpisu partnerství pro modernizaci a prezident Medvěděl dal na srozuměnou, že Rusko chápe toto, tento pojem technokratickým způsobem. Pro evropské instituce je důležité, že my vycházíme o modernizaci, z modernizace společnosti, jde o zachovávání lidských práv ve svobodné občanské společnosti. Je důležité si uvědomit, že ruská bezpečnostní služba dostala více kompetencí než dříve, tak to zjišťuje pozorovatel lidských práv Vladimír Lukin. A my si musíme uvědomit, paní předsedkyně přerušuje. Nyní pan Lísek, 1,5 minuty. Vážená paní předsedkyně, paní vysoká představitelko Ašnova, je dobře, že s Ruskem mluvíme. Musíme vést dialog s Ruskem a všichni rozumní lidé by to podpořili. Podpoří ho i Evropský parlament. Rusko se mění, alespoň doufáme. A doufáme, že tak, jak to chce prezident Medvěděv, že nastane určitá diktatura eh, právního řádu. A právní podmínky budou příznivé. Až dosud jsme bohužel měli mnoho různých právních problémů v Rusku. Když s Ruskem hovoříme, Musíme jim to připomínat. Jsme rádi, že Rusko spolupracuje s evropskými státy a s mezinárodním společenství, společenstvím spojenými státy OSN, pokud jde například o boj proti terorismu anebo ve jménu mezinárodní bezpečnosti. Ale znepokojuje nás, že ne všechny problémy byly vyřešeny. A to zvláště ve vztahu k sousedům. Někteří ruští politici by chtěli obnovit eh, ruské impérium, a to zejména pokud jde o Gruzii. Měli bychom jim to připomínat. Děkuji. A nyní dávám slovo panu Fleckensteinovi. 1,5 minuty. Frau Präsidentin, Paní předsedající, paní Barankočnová, milé kolegyně, milí kolegové, summit EU-Rusko eh, dospěl k dobrému výsledku, zejména co se týče konkretizace moder- partnerství pro modernizaci. A já velice vítám, že dialog mezi občanskou společností byl jednou z priorit a také byl tedy zařazen do tohoto partnerství jakožto priorita. Jakožto předseda delegace EU Rusko jsem před několika dny vedl pracovní zasedání v Permu a přesně jsme se věnovali tomuto tématu, tedy výstavbě občanské společnosti. A znovu jsme konstatovali, k jakým pokrokům v posledních letech v Rusku došlo, ale samozřejmě kolik práce ještě před sebou Ruskou má. A na základě našich skutečností jsme schopni vlastně tyto tyto zkušenosti, tedy vnášet do těch diskuzí a vyměňovat si zkušenosti a informace. A právě výměna je velice důležitá. Není možné mít partnerství pro modernizaci bez výměny osob a proto tedy lituji, že nedošlo k pokroku v oblasti uvolnění vízového režimu. Musíme si dát konkrétní cíle a pak Rusko s EU na nich musí společně pracovat. Nejde pouze o do splnění časových harmonogramů. Ne, jde o to, abychom v těchto otázkách byli vypočitatelní, aby jsme jasně definovali naše kritéria, aby všichni i Rusko spolehlivě věděli, že pokud splní konkrétní podmínky, vyřeší určité problémy, tak potom dostane bezvízový styk. Děkuji. Děkuji. A slovo má pan Čarněcký za jednu minutu. Pane předsedající, šrovní... Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Vztahy Evropské unie s Ruskem musí být dvoustrannými vztahy. Ano, poskytneme jim know-how, technologické nástroje a tak dále. Všechno, co je důležité, ovšem oni nám musí něco poskytnout zpět, to znamená musí zlepšit Eh, investiční klima pro naše investory a zároveň zde musí být určitá právní jistota a stabilita. Je mi líto, že v průběhu tohoto samitu bohužel došlo spíše k jednostrannému poskytování věcí a mm, za které jsme nic nedostali zpět. V tomto společném usnesení neexistuje odkaz na žádné konkrétní příklady porušování lidských práv v Rusku. Měli bychom opravdu jasně uvádět jména, konkrétní příklady, kterých je hodně. A pokud paní Merklová s prezidentem Medvedevem chtějí vytvořit určité politické společenství mezi EU a Ruskem, musíme se rozhodnout, zda hovoříme jedním hlasem nebo každý za sebe. Děkuji. A dávám slovo panu Milan Monovi na 1,5 minuty. Dámy a pánové, prosím o ticho. Význam vztahu s Ruskem pro Evropskou unii je zřejmý, paní předsedkyně. Je to mocný soused, významný strategický partner a stálý člen Rady bezpečnosti OSN. Je důležitý také vzhledem ke svým smlouvám se spojenými státy a vztahům s Ukrajinou. Snížilo se již také poněkud napětí v důsledku ruské intervence před několika lety a Eh, také usnesení 1929 ohledně Iránu. Já myslím, že je škoda, paní Ještnova, že se nám nepodařilo pokročit ve vyjednávání eh, v nové dohody s Ruskem. To znamená, že Rusko musí nejprve vstoupit do VTO, i když se ještě celá záležitost nevyřešila. Potřebujeme ambiciozní dohodu, která bude řešit otázku energetiky, investice a obchodu, která bude mít jasná pravidla, která bude právně závazná. To všechno je nutné. Ano, souhlasím, že Evropská unie by eh, měla podporovat modernizaci Ruska, ale partnerství zájmu modernizace a rámec, který byl zaveden na posledním summitu, nemůže být alternativou celkové dohody, o které jsem hovořil předtím. Zlepšení ruského právního systému a boj proti korupci, to všechno je dobře. A, ale jednotný, jednotná efektivní, konzistentní evropská politika je nesmírně důležitá v rámci všech, využití všech nových nástrojů v souladu s Lisabonem a doufám, že vy, paní vysoká představitelko, nám v tom pomůžete. Děkuji. Per favore, colleghi, stiamo concludendo il dibattito. Eh, milí kolegové, nyní se dostáváme k závěru naší rozpravy a prosím vás o trochu klidu. Slovo nyní má pan Vigenin na jednu minutu. Děkuji za slova, vážená paní předsedající. Vidím, že je opravdu obtížné udržet disciplínu. Bude to pravděpodobně čím dál tím horší, tím, jak se zde scházíme před hlasováním. Děkuji za všechny informace, které se nám poskytla paní vysoká představitelko, pokud je o summit mezi EU a Ruskem. Velice nás to mm, samozřejmě zajímá. Byl to konstruktivní, konstruktivní summit, který byl pragmatičtější a nesl se v klimatu, vzájemného respektu. Já doufám, že to přinese ovoce. Pokud ovšem mezi našimi hodnotami existují rozdíly, je tomu tak, ovšem můžeme rovno, rovněž říci, že zde máme mnohem více společných cílů a různých iniciativ, které budeme společně sledovat. Usnesení, podobně jak už se o tom zmínili kolegové, je slabé usnesení, ovšem je to vyvážené usnesení, které už jsme dlouho neměli před sebou. Já doufám, že pokud je o východní partnerství, tato zlepšená komunikace s Ruskem zlepší i um, vyřešení nebo možnost vyřešení dlouhodobých problémů v zemích, které jsou členy tohoto partnerství. Děkuji. Děkujeme. Pokud jde o catch the eye, dáme slovo pouze jednomu poslanci za každou skupinu, která požádala o slovo, protože bohužel nemáme více času. Takže prosím, pan Bajder. Dobré. je kolēģi. Paní předsedkyně, dámy a pánové, spolupráce s Ruskem by měla pokračovat, měla by se rozvíjet. Ovšem nová dohoda o partnerství musí být přesnější a právně závazná. Spolupráce na modernizaci byly, by měla být bilaterální a přiměřená. Já jsem potrhla, že skoro ve všech 115 rozsudcích u Soudu pro lidská práva bylo Rusko shledáno vinným. Přitom však nebyly vyplaceny, vyplaceno žádné odškodné. Například pan Kononov v roce 1944, kdy došlo k upálení mnoha lotyšů zaživa, včetně těhotných žen, byl prohlášen za vinného, ale přitom se mu dostalo pocty od ruské vlády. Toto dokládá, že chápeme a vykládáme si lidská práva v Rusku a v Evropské unii jinak. Děkuji vám. Děkuji. Děkujeme. A nyní poprosíme dalšího řečníka na jednu minutu. To my mind in terms of... Eh, Já si myslím, že pokud jde o výsledky německo-ruského samitu z 15.6.2010, tak to by mohlo být, ty by mohly být ještě významnější než summit v Rostovu na Doně, především pokud jde o eh, bezpečnostní záležitosti, podněstří, to bychom měli diskutovat neustále mezi naší vysokou představitelkou a ruským ministrem zahraničí. Samozřejmě, že obě dvě strany by měly hovořit o jedné věci, když hovoříme eh, o bezpečnostním fóru mezi EU a Ruskem a ostatních záležitostech, to znamená o fóru, na kterém bychom mohli hovořit o všech těchto problémech. Já jsem profesorem politologie a veliké strategie většinou jsou vedeny velikými mocnostmi. Ovšem samozřejmě v těch detailech jsou většinou problémy a ty řeší poté menší země. Děkuji. A na závěr pan Milce, jedna minuta. Paní předsedající, mnohé dosaženo nebylo při summitu. Partnerství pan meditaci máme zatím na papíře a není jasné, zda to bude na základě dohody o partnerství či dohody o spolupráci. Navíc zde nemáme žádný časový rámec a žádné konkrétní projekty. Přitom je velice důležité, abychom prohloubili naše vztahy s Ruskem již z hlediska energetického. Rusko je pravděpodobně z tohoto hlediska nejdůležitějším partnerem Evropy uvolnění vízového eh, režimu pro Rusko navázat na podobné aktivity v státech eh, východního partnerství není dobré. Není dobré něco takového rozhodovat an blok. To by, takovou chybu jsme udělali i při rozšiřování v roce 2004. Ne. Pro každý stát musíme zjistit, zda eh, splnil všechny podmínky. Co se týče Kosova a mm, konfliktu s plynem, tak se, se ukazuje otázka, proč bychom, proč že se tam nehovořilo o Kyrgyzstánu? Tam kolabují státní struktury a samozřejmě to ohrožuje sousední regiony a i projekt Nabuko by tím mohl velice trpět. Děkuji. Děkuji. A tím končíme část Catch a dávám slovo eh, paní baronce Aštnové. Omlouvám se za hluk v sále a chci poprosit kolegy, aby zachovávali ticho. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, doufám, že ti, kdo chtějí vyslechnout závěry této rozpravy, budou moci. Chci se zaměřit na několik klíčových bodů, jen několik z těch mnoha, které tu zazněly. A začnu vztahem mezi partnerstvím pro modernizaci a dohodou o politické spolupráci. Tyto dvě věci se vzájemně nevylučují. Přeji si podstatný pokrok ve věci dohody o spolupráci. Jsou tu některé záležitosti, zvláště pokud jde o obchod a ekonomické záležitosti, ale je nepochybné, že musíme tuto dohodu dovést do úspěšného konce. A to bok po boku s partnerstvím pro modernizaci. Jsou tu některé skutečné výzvy, jak řekla paní Severin. Ale je to také skutečná příležitost. Pan Kosky, ano, jsou tu některé problémy s lidskými právy, Není to vůbec jenom o žádných technických výhodách, které si Rusko přeje. Je to mnohem širší eh, reforma soudnictví například. A když odkážeme na některé výsledky samitu, tak myslím, že jsou tam skutečně obsaženy relevantní citáty v tom zápise, když se na to podíváte. Teď pokud jde o možnost hovořit jedním hlasem, o čem hovořila paní Omen Reuten, tak jsme tady v situaci, kdy začíná Evropská unie fungovat daleko koherentněji v celé řadě oblastí. A myslím si, že Rusko ostatně preferuje tomu, aby hovořilo se všemi 27, což samozřejmě nesmí být na úkor bilaterálních vztahů, ale jsou tu některé záležitosti, kde Evropská unie, jakožto 27, je daleko schopnější vynakládat potřebný vliv, nežli by dokázaly jednotlivé členské státy samostatně. Jak řekl pan Tanok, pan Le Pen, pan Svoboda, pokud jde o dvě věci, vztah eh, ke zvládání krizí, kdy jsem hovořila se Sergejem Lavrovem o tom, jak můžeme efektivněji spolupracovat, eh, pokud jde o různé krize eh, ve světě. Kyrgyzstán, to je něco, co se objevilo až nově za posledních 48 hodin, ale my samozřejmě jsme v kontaktu s Ruskem i v této otázce a s dalšími partnery. Já jsem strávila většinu víkendu tím, že jsem telefonovala s mnoha různými představiteli, například z Kazachstánu. Snažili jsme se pokročit. Pan Svoboda, pan Tanak zejména a další hovořili o Ukrajině. Včera jsem se setkala s ukrajinským premiérem, abychom hovořili o možnostech dalšího zlepšení vztahu mezi Ukrajinou a Evropskou unii. Jsem si velmi vědoma toho, že je to pro nás důležitý stát v kontextu toho, co se děje například v oblasti víz a regionálních vztahů, jak říkal pan Brok na začátku naší rozpravy. My se skutečně snažíme být naprosto eh, koherentní ve vztahu k našim východním partnerům a chceme postupovat tak, aby to nevytvářelo žádné nerovnováhy. Pan Fleckenstein, dialog občanské společnosti je tam také odrazen, je mu připisována velká důležitost. A pokud jde o pohyb Ruska do VTO, kdy se objevuje nová možnost vstoupit do VTO, jestli se to týká ať už s Kazachstánem nebo samostatně. A pan Šuvalov, eh, vicepremiér, je osobou, s kterou hovoříme o možnostech této oblasti. Eh, Gruzie je problémem, který se objevuje a který je nastolován i v bilaterálních zasedáních. Musíme dál pracovat v Ženevě aby, a nasnažit se najít nějaké řešení. Panu Morelovi chci poděkovat za práci, kterou nás podpořila energetika. Paní předsedkyně, to je také určitá základní věc, která se vyne celým naším vztahem k Rusku. Děkuji vám. Grazie, viceprezident. Děkuji. Mám zde šest návrhů usnesení. Tímto končím rozpravu a zítra ve 12 hodin budeme hlasovat. Nyní se dostáváme k hlasování.